To rovněž najdete v zápisu z dnešního zasedání. Ve středu společně s předsedou rady podepíšu sedm právních aktů v souvislosti s legislativním procesem. Byly tyto přijaty. Právní akty z tohoto zasedání budou také zveřejněny v zápisu. A nyní